Eh, děkuji, děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, já bych chtěla říci, že je velmi důležité zasadit se za náboženskou svobodu. Já jsem se nedávno vyjádřila 6. listopadu k těmto okolnostem, když jsem navštívila u příležitosti pravoslavných Vánoc příslušnou oblast Eh, mohla jsem eh, v prostoru Gazy volně a svobodně eh, se věnovat kultu. Myslím si, že je velice důležité hovořit o tolerantnosti a být proti násilí vůči občanům. Také odsuzujeme nedávné útoky v Iráku a v Egyptě, také zavraždění představitele panžábského oblasti. Eh, jsou to všechno činy, které byly eh, eh, provedeny extremisty. Proti tomu je třeba se postavit, je třeba se jasně proti tomu vyjádřit. Velice často eh, práva lidí jsou pošlapávána. Eh, mm, ostatně oběti nepatří vždy jen k jedné konkrétní eh, víře. A musíme říci, že to je výsledek náboženské netolerantnosti, nesnášenlivosti. Jakékoliv podobné činy si zaslouží naše odsouzení. Každé porušení musí být bráno velmi eh, vážně. Každé musí být odsouzeno se stejnou vehementností, ať se stane kdekoliv a kdokoliv je obětí. Jak eh, velmi dobře víme, eh, lidská práva jsou univerzální. Dlouho existující křesťanské komunity na Středním východě mají velké problémy a e, to v celé řadě regionů. Evropská unie nemůže e, odvrátit zrak, dívat se jinam, nebrat vážně eh, všechny tyto činy. Bere to stejně vážně, jako kdyby se to eh, dálo jejím vlastním občanům. Eh, protože svoboda náboženského vyznání patří všem, všude, kdekoliv se nacházejí. EU je připravena posílit spolupráci s vládami a bojovat proti netolerantnosti za lidská práva. Ehm, nesmíme upadnout do pasti, kterou před nás staví teroristé musíme čelit takovýmto činům. Nejlepší reakcí na extremismus je um, mezinárodní jednotná fronta opírající se o svobodu vyznání a svobodu náboženství. Evropská unie je hnací silou na um, valném shromáždění OSN, kde bylo přijato usnesení, tedy rezoluce OSN o uh, této věci. V prosinci byla toto rezoluce schválena konsensem. Každoročně vyvíjíme velké, násil, velké úsilí, abychom dospěli uh, k takovému to jednoznačně formulovanému názoru v mezinárodním eh, společenství, abychom získali podporu a také mm, e, budeme v březnu o to usilovat na zasedání Rady OSN pro lidská práva. Svoboda náboženství, svoboda vyznání, to je velice důležitá. Ve všech oblastech je třeba bojovat proti nesnášenlivosti a netolerantnosti. Naše, dele, naše delegace velice sleduje, nebo naše delegace velice pozorně sledují e, situaci z tohoto hlediska ve všech částech světa a věnují se e, takovým případným případům já jsem plně zaangažována věnovat se boji za eh, náboženskou eh, svobodu. 31. Eh, ledna na zasedání rady se budeme věnovat této otázce a budeme se zasazovat o svobodu vyznání. Děkuji. Děkuji paní viceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Děkuji, baronko Ashton. Děkuji za eh, váš eh, úvodní referát k tomuto eh, tématu. V parlamentu v novém roce, takhle z kraje. Není, je, je pro mě potěšením vás přivítat. Není to tak časté, že máme možnost s vámi osobně diskutovat zde v Evropském parlamentu. A teď jménem jednotlivých frakcí Evropského parlamentu kolega Elmar Brok. Prezident... Pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, paní místopředsedkyně, pan eh, předseda nám slíbil, že bude navštěvovat Evropský parlament častěji, by doufám také. A domnívám se, že pro vás Lady Ashtonová, ale i pro všechny ostatní je důležité říci, že Evropský parlament v této věci zajistí širokou většinu a to je, myslím, znamení, že se jedná skutečně o posloupnost a nikoli běžné usnesení. Máte pravda, pravdu. Netolerance a násilí Eh, z, důvody, eh, z důvodu náboženského vyznání, bez ohledu na to, jakého vyznání, nesmějí být tolerovány. A musíme také eh, konstatovat, že 75 útoků se v loňském roce eh, zaměřila eh, proti křesťanům, ehm, křesťanské společenství a také politické instituce se musí proti tomu bránit. Ehm, tyto projevy jsou ehm, časté v islámském světě, ale například také v Číně. Násilí, diskriminaci a teroristické útoky nesmíme akceptovat. Trest smrti pouze za to, že někdo konvertuje ke křesťanství, je samozřejmě eh, eh, neúnosné. Stejně tak jako přehlížení těchto skutečností ze strany státních orgánů. Vede to k tomu, že tisíciletá tradice je takto pošlapávána. V Sýrii, částečně také v Turecku, Iráku, Iránu, v Betlehemu, rodišti eh, křesťanů. Toto město zanedlouho bude prosto křesťanů, když to násilí tam bude pokračovat. Když eh, se podívám na 20 milionů um, um, koptů v Egyptě, tak i tam um, panuje velká hrozba na jejich adresu. Chci ještě vyjádřit jednu věc. Ve zprávách, eh, lidskoprávních zprávách Evropské unie, eh, komise a parlamentu musíme pojmenovat pro následování křesťanů jednoznačně a v rámci vnější služby musíme manipulovat, musíme mobilizovat vlastní kapacity. Pane předsedo, ve smlouvách s jinými zeměmi musíme též nastolit otázku lidských práv a svobody vyznání. Děkuji. A jménem socialistů a demokratů v Evropském parlamentu má nyní slovo pan Hanes Svoboda. Děkuji, pane předsedo paní vysoká představitelko, místo předsedkyně, děkuji za jasné stanovisko. V skutku je povážlivé, jestliže přibývá útoků eh, proti křesťanům a vůbec netolerance eh, na eh, náboženském poli. Domnívám se, že vůči tomu musíme vyjádřit eh, skutečně odsouzení, protože jsme také pro náboženskou eh, rozmanitost a svobodu. Také chci eh, projevit hluboký sou, hlubokou soustrast na adresu kopských křesťanů v Egyptě. Byl to úder nejenom vůči nim, ale také vůči toleranci, která se tu či tam ještě vyskytuje. Říkám to umyslně, protože je ohrožena. Lituji také jménem celé frakce i to, co se děje na úkor křesťanů v Iráku, protože to nebyl účel pádu či svržení Sadáma Husajna, abychom teda viděli poté eh, netoleranci. Ovšem panuje netolerance i mezi mm, muslimy a proto pro naší frakci je mimořádně důležité, abychom obecně netoleranci vůči jiným vírám, jiným vyznáním a zejména vůči náboženským menšinám jednotně proti tomu postupovali a jednoznačně téměř nikdy nepodávám písemná prohlášení, ale na pozvání pana kolegy Mauera jsem se zúčastnil, protože je nesmírně důležité, abychom bojovali proti rostoucí netoleranci společně. A jsem si jist, že jsme tímto nalezli společnou bázi a společnou eh, řeč jakékoliv útoky na adresu křesťanů, nejenom um, um, tyto krvavé útoky, ale jakoukoliv diskriminaci odmítám. A stejně tak velice lituji, že dochází v některých kruzích v Evropě k rostoucí islamofobii, což je argument navíc, byť samozřejmě lichý, neplatný, ale záminka proto, aby některé radikální síly mezi muslimy v tom spatřovali příčinu, e, důvod, jakési opodstatnění a ospravedlnění násilného postupu vůči křesťanům. Já se domnívám, že všichni se musíme jednoznačně vyjádřit, že všichni lidé mají právo vykonávat eh, své, praktikovat své náboženství svobodně, bez ohledu na to, zdali se jedná o muslimy, křesťany či židy a eh, menšiny nikdy nesmí útočit na menšiny druhé. Děkuji. Mariet. Paní Mariety Šáke za liberály a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážená vysoká eh, představitelko, kolegyně, kolegové, náboženství znamená i různé věci pro různé lidi. Nicméně nehledě na náboženské eh, přesvědčení by měli mít všichni lidé napříč celým světem možnost se združovat a svou náboženskou víru praktikovat. A teď je to jinak v některých zemích. Od Egypta až po Pakistán jsme, včetně Iráku či Nigérie, svědky útoků na, eh, představ, na vyznavače určitých náboženských směrů. Je velmi bolestivé, že lidé jsou atakováni či eh, útočí na jiné právě jménem víry. Je to nepřijatelné vidět, že některé, některé eh, osoby, extremisté, činí násilí ve jménu Boha a tvrdí, že hovoří i jménem dalším, či, dalších, či se snaží postavit nad zákon a Eh, způsobují eh, bolest a násilí nevinným lidem. Musíme eh, ovšem si dát pozor, abychom přijetím propojení mezi náboženstvím a terorismem nediskvalifikovali eh, miliony těch, kteří svou víru praktikují v míru. Náboženství nemůže být nikdy důvěryhodným či přijatelným způsobem pro užití násilí proti lidským právům. Velmi často se tak děje a omezuje se také E, například svoboda vyjadřování, svoboda projevu e, z důvodu údajného kacírství. Náboženství nemůže být nikdy důvodem pro to, aby lidé měli e, strach. Evropský parlament správně hovoří proti těm a potírá ty, kteří jednají proti tomuto principu. Paní Nicole Nielsen, děkuji pane předsedo, paní Baronko, vážené kolegyně a kolegové. Nedávné masakry přivodí vyrodily v eh, celém světě vlnu eh, pozdvižení a eh, nesouhlasu v Iráku, v Libanonu, v Palestině. Tam dokonce lidé odcházejí z toho, co nazývají svatou zemí. Já jsem ráda, že naše usnesení o náboženské svobodě poskytuje širokou definici této svobody a připomíná právo věřit či nevěřit a věnovat se svému náboženství bez strachu z diskriminace a velmi správně ve svém textu zmiňujeme nejrůznější po, eh, poslední eh, vraždy, ke kterým jménem náboženství eh, došlo a dochází. Nicméně i zde v Evropě konstatujeme různé akty netolerance, znesvěcování židovských i křesťanských hrobů, antisemické kroky, zákaz postavení mešit ve Švýcarsku, jak tak bylo rozhodnuto v této zemi a netolerance tolerantní přístup k některým společenstvím ukazuje, že boj za respektování laicity by měl tvořit v Evropě prioritu. Uprchlíci, žadatelé o azyl, migranti, představitelé etnických či náboženských menšin jsou eh, stále ještě centrem nejrůznějších eh, forem útisku. Evropa musí jít příkladem eh, v tolerantnosti a eh, dialogu mezi jednotlivými eh, skupinami. Pokud se tady křesťané Eh, stávají představiteli tzv. západního způsobu vidění tak a muslimové zase představiteli muslimského či eh, muslimského terorismu, eh, tak dovolte, abych citovala Aragona, ten, který věřil, ten, který nevěřil, jejich krev je stejná a stejně svítí stejnou červení. Na řadě je pan Šimanský. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní vysoká představitelko Evropské unie a rovněž chci poděkovat mm, vysoké představitelce pro vnější službu za rychlou reakci v návaznosti na události v Alexandrii. To je velmi důležité. Jednáme-li rychle, pak mm, svět naslouchá. Křesťané v těchto dnech jsou tou nejzapomenutější menšinou světa. Pro následování vraždy, se dotklo asi 150 tisíců křesťanů po celém světě. Všechny ty, kteří promlouvají um, o lidských právech, by také měli obhajovat náboženské svobody. Náboženské svobody je nutno posílit v Sudánu a Iráku. Tato otázka by um, se měla řešit i v rámci rozvojové pomoci. Irán, Vietnam, Čína, tyto země by měly být informovány o náboženských svobodách jako součást část našich dohod s nimi. A pokud jde o Egypt, tady bychom eh, skutečně měli zintenzivnit naše diplomatické úsilí. Naše evropská diplomacie by měla jednat rychle, pokud se eh, tyto eh, akty budou opakovat. Máme nástroje k dispozici a neměli bychom se ostýchat je použít. Také bychom měli přesvědčit svět, že po dlouhé době mlčení jsou svobody křesťanů důležité. Svět nám bude naslouchat pouze, když si uvědomí, že to je pro nás důležité. Jinak nemůžeme očekávat úspěch. Děkuji vám. Děkuji, pane Šimanský. A nyní má slovo pan Kyriakos Tyrantafilides. Tapfilides. Děkuji, pane předsedo. Podle charty OSN má každý právo na svobodu přesvědčení, na náboženskou svobodu i na svobodu projevu. To znamená, že každý může uplatňovat svoje náboženské přesvědčení. Musí to být respektováno pro všechny. Náboženství Eh, nemůže být eh, zneužíváno při ozbrojených konfliktech. A proto odsuzujeme eh, útoky, ke kterým v poslední době došlo, ať už v Alexandrii či jinde, a vyjadřujeme svou soustrast rodinám obětí. V Turecku na, na Kypru ze strany tureckého režimu došlo k ne k bezprecedentnímu uh, útoku během oslav Vánoc zasáhlo násilí a byly porušeny lidská práva eh, kyperských řeků. Byla porušena také jejich práva na eh, svobodu vyznání. Následně bylo nutné zrušit další eh, církevní obřad, protože bylo uvedeno, nebylo požádáno dostatečně předem o povolení takového obřadu. To Eh, porušuje článek 3 a 9 Evropské úmluvy o lidských právech, bod 75 eh, dohody eh, uzavřené v roce 1975 a také článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv. Velice odsuzujeme tyto činy okupačního režimu, což je zcela jasné porušování základních lidských práv. Je třeba respektovat eh, přesvědčení, je třeba respektovat základní hodnoty Evropské unie. Děkuji. Pan Provera, Svoboda a demokracie. Děkuji, pane předsedo. Poslední útoky v Iráku představují trestné činy. E, nicméně jsou pouze jednou stránkou, i když tragickou, persekucí křesťanů ve světě a především na Blízkém východě. Ale to, co je nejvíc znepokojující z institucionálního hlediska, je omezování práv křesťanů jako občanů. Například tito lidé nemají možnost si stavět e, kostely, přijímat e, funkce ve veřejné sféře, ve vojenské sféře a volně se věnovat svému náboženskému kultu. E, to celé vede k migraci tisíců těchto občanů. 60 křesťanů již muselo odejít do exilu. Hovoří se o nějakých 600 tisících lidí. Evropský parlament bojuje za to, aby lidé měli právo na e, migraci a zde se celým e, společenstvím znemožňuje znemožňuje, zakazuje žít ve svém vlastním státě. E, tady se tady dochází e, na Blízkém e, východě k situacím, ke kterým musíme zaujmout pevný postoj a ti, kteří brání lidská práva, musí intervenovat vůči tomu, co se zde odehrává. Pan Kolniš. Svoboda e, svědomí je zásadní svobodou. E, Bůh nechce, aby tomu bylo jinak. Tato svoboda byla persekována za komunistického režimu. Je dnes třeba mít odvahu a říct, že e, tato pošlapávání práv se odehrává především vůči křesťanům v islámských zemích. Strašlivé atentáty jsou dílem atent, fanatiků a takto jsou nazývány, to je pravda, ale nejdí jenom, eh, nejde jenom o extremistické eh, eh, státy. I u takzvaných umírněných států dochází k odstraňování křesťanů a jejich odsouvání. Je třeba říct, že nikdo na západě, a to říkám paní Nelsonové, nemá zákaz se věnovat svému muslimskému kultu a e, musím říct, že ty e, právní normy, které trestají kacírství, musí být zrušeny. A pak e, podívejme se, jak to vypadá v Pakistánu s tou nebohou ženou, která byla obviněna svými sousedy. Je třeba konat, je třeba jasně dát najevo těmto státům, že naše vztahy s nimi budou záviset na tom, jak budou respektovat svobodu svědomí. Děkuji, kolego. A teď další řečníci, kolega Mauro na dvě minuty. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, srdečně vám děkuji za vaše vyjádření. Musím uznat, že dosah našeho usnesení spočívá um, v tom zajistit více ochrany náboženským menšinám a to v zájmu všech. Ale eh, ve všem přátelství a se vší otevřeností bych chtěl zdůraznit eh, toto. Pokud vynaložíte dostatečnou trpělivost a pročítáte náš eh, text usnesení, pak zjistíte, že přívlastek křesťanský se tam vůbec nevyskytuje. Toho jsem si všiml, protože v našich institucích jaksi úzkostlivě se tomuto slovu vyhýbáme a hrajeme tak hru fundamentalistů, kteří se tváří, jako by křesťané v Iráku jak si souviseli s Evropou, ale my přátelé v Iráku jsou um, Araby, mentalitou, kulturou, řečí a proto, paní vysoká představitelko, se táži, neměli bychom se eh, napřed eh, podívat do vlastního svědomí, zpytovat vlastní svědomí. Eh, naše síla přece musí spočívat ve správném pojmenování věcí. Mm, nenávist vůči židům musíme nazvat antisemitismem. Nenávist vůči muslimům se jmenuje islamofobie a musíme také pojmenovat pravým jménem nenávist vůči křesťanům. Pouze pak se nám podaří zahrnout do toho všechny, kteří ctí eh, právo, spravedlivost a svobodu. Eh, my nyní teda budeme schvalovat text o Iráku paralelně s eh, obchodní dohodou. Ehm, mějme na paměti jasná pravidla, protože práva sebou přinášejí i hospodářské výhody. Takže jednejme konkrétně, co nejrychleji, protože svět takovýto signál od Evropy očekává. Děkuji, pan Hovit, minuta 30, děkuji, pane předsedo. úvodem Eh, zmínit slova univerzálního eh, prohlášení nebo umluvy o lidských eh, právech praktikovat náboženství, víru v nejrůznějších projevech je nedílnou součástí lidských práv. Ochrana této svobody je nedělitelná od ochrany všech ostatních lidských práv a to se také týká nutnosti je hájit a měli bychom jednat proti všem eh, mm, typům pro následování všech eh, náboženských vyznání, eh, kdekoliv se mm, projevují, včetně Evropy. 6 milionů lidí žije eh, v zemích se silnou restrikcí náboženského vyznání. Já se domnívám, že náboženství je, může být síla eh, dobra. Mm, tak to vidím alespoň eh, ve svém volebním obvodu. Ale vím, že když Eh, například eh, kazatel Terry Jones hodlal eh, spálit Ira, Korán, tak se proti tomu obrátili hlasy i v mém volebním obvodu, protože, jak říkám, práva náboženského vyznání jsou nedělitelná a musíme je všechny respektovat. Děkuji, pane kolego. Desarne. Paní Mariel Desarne, minuta 30. Děkuji vám, pane předsedo. Fanatismus, který si za cíl bere náboženství jiných, je barbarství. To musíme odsoudit, bojovat proti tomu my všichni demokraté. Proto je tak důležité, abychom dnes vyjádřili solidaritu se všemi těmi, kdo jsou pro následování za svou víru kdekoliv na světě strašné eh, atentáty eh, v Iráku, v Egyptě ze strany eh, Al-Kaidy a také další útoky mají jeden cíl vytvářet napětí mezi náboženstvími, rozpoutávat nenávist, stavět jednu komunitu proti druhé a vytvářet střed civilizací. Tato snaha o destabilizaci musí být odsouzená k Eh, neúspěchu. Je třeba odsoudit všechny takové barbarské činy. Musíme dnes slavnostně prohlásit práva všech menšin, aby svobodně a bezpečně vyznávali své náboženství všude na světě, včetně u nás v Evropě. Musíme hájit pluralismus náboženství, snášenlivost, vzájemné porozumění u nás v Evropě a všude ve světě. A proto eh, chci vyjádřit přání, aby Eh, demokratická revoluce, která probíhá nyní v Tunisku, se zítra rozšířila i do dalších zemí, aby se šířily eh, hodnoty laického uspořádání snášenlivosti a tolerance. Děkuji. Děkuji, pan Petr Van Dalen. Jedna minuta. Děkuji. Eh, paní Aštonová, že jste tady eh, u nás v parlamentě velmi často. Hovoříme o křesťanech v Somálsku, v Egyptě, eh, v Turecku, v Iráku, v Iránu, v Afganistánu, Malajzii, v Pakistánu. Kolik otázek a kolik naše Eh, skupina položila otázek, kolik otázek položil eh, parlament eh, o situaci v těchto zemích. Myslím, že už skončil čas na prohlášení i na otázky. Teď je třeba přejít k činům. Mám dvě konkrétní otázky, paní Eštonová. Za prvé, úkoly Mm, úřadovnější služby, eh, musí přece brát velmi vážně tuto otázku a hájit pro následované křesťany. Je třeba v rámci vaší služby vyjádřit speciální složku, která se tím bude zabývat. Eh, Evropská unie má přece bilaterální smlouvy s těmito zeměmi, je třeba je zmrazit. Již dnes je třeba zmrazit tyto dohody, smlouvy a je třeba finančně postihnout tyto vlády, aby i tyto vlády hájily křesťany a umožnili jim žít tak, jak jim to eh, umožňuje jejich eh, právo. Dávám slovo Marie christine Veržia na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, skupina eh, sjednocené levice se nepřipojila k usnesení, která je nám dnes předkládáno. Samozřejmě musíme odsoudit všechny teroristické činy, ať už je udělá kdokoliv a ať už obětí je kdokoliv, ať už k ním dojde kdekoliv. Ale v naší skupině eh, velice lpíme na laičnosti, sekularitě. Samozřejmě odsuzujeme tyto činy, ale lpíme na svobodě myšlení, stejně tak jako na svobodě eh, náboženství, na svobodě, která nám zaručuje právo věřit či nevěřit v Boha a také volně eh, se věnovat eh, obřadům v náboženství, které je naším. Jsme pro oddělení politiky od náboženství. Odsuzujeme vzestup integristů, ať už v Evropě nebo jinde. Velice často vzestup integristů je reakcí na špatnou sociální aktuální eh, situaci. Myslíme si, že navrhovaná rezoluce nejde správným směrem. Myslím, že není vyvážená, zejména oproti eh, rezoluci, kterou předložila naše skupina. Podle našeho názoru toto usnesení vyvolává eh, dojem, že křesťanské společenství v Evropě chce zachraňovat křesťany všude na světě a myslíme si, že to není vhodné. Děkuji, pan Bastian Belder. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. právem hovoří toto usnesení o agresi vůči eh, náboženským eh, menšinám. Židovský student, kterého eh, jsem vyučoval, mi před měsícem napsal, mám strach, mám strach před těmito chráněnými svobodami. Kam bych mohl uprchnout? To je právě problém. Konec citátu. Takže moje otázka zní, zdali Evropa eh, jde vstříc eh, době bez židovských spoluobčanů. A to tež se týká křesťanů na Blízkém východě, palestinská menšina na západním břehu eh, očekává naši podporu. Západní křesťané se musí o to zasadit, aby například postižené palestinské děti našly domov bez ohledu na víru abychom se vyhnuli potížím, mlčíme o těchto každodenních problémech, ale komise, co by důležitý dárce palestinské samozprávy, musí také být jejich hlasem. Děkuji. Děkuji a vítám příležitost promluvit k tématu, jež je mi blízké. E, jako evangelická křesťanka je mi zjevné, zejména v posledních letech, že e, vyjádření křesťanských, e, křesťanské víry je považováno za nepřijatelné ve společnosti, kde musíme všichni věřit v totež nebo v nic. Tento útok na přesvědčení náboženské je agresivnější vůči křesťanské křesťanství v určitých eh, regionech. Letos budeme eh, eh, slavit 400. výročí ehm, Bible krále Jamese. My ale čelíme situaci, kdy jsou křesťané vylučováni z určitých profesí kvůli víře a také jsou souzeni kvůli víře. Ve Spojeném království e, legislativa o rovnosti se využívá spíše jako meč a nikoli jako štít v této věci. Tato marginalizace křesťanství se projevila nedávno i na straně komise, když e, zveřejnila e, své prohlášení Ehm, eh, když zveřejnila svůj nový kalendář, eh, který zcela opomíjí křesťanské svátky, byť jsou tam uvedeny svátky jiných ehm, eh, vyznání. To je skutečně velice politování hodné a chci, aby se paní komisařka k tomu vyjádřila. Svoboda vyznání je základním právem a svobodou každé společnosti a ta musí být chráněna. Tato debata je pouze drobným uznáním tohoto problému. Nesmíme se tomu vyhýbat pouze proto, že se jedná o křesťany. Děkuji, pan Štraso, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, paní místopředsedkyně komise. Chci vám srdečně poděkovat za vaše prohlášení, je správné a přichází v pravý čas a je také povzbuzující, pokud jde o základní postoj vaší služby, vaší osoby k tomuto problému, pokud jde o spolupráci s jinými zeměmi, pokud jde o potřebná opatření. A tato debata je rovněž nezbytná pro tento parlament nejenom z důvodu aktuálních událostí, ale Svoboda vyznání je přece součástí našich základních hodnot, je součást evropské identity. Tato debata je důležitá, protože v mnoha zemích světa zažíváme diskriminaci pro následování a násilí a je mimořádně znepokojivé, že velký velký podíl um, obětí násilí uh, celosvětově jsou křesťané a v tomto smyslu patří i náš uh, soucit a soustrat, soustrast všem těm, kteří uh, byli při takovýchto událostech zavraždění, zranění, mučení a, jej, a jejich pozůstalým a musíme pracovat na tom, aby to ubývalo. Bohužel známe i diskriminaci křesťanů ze státních míst a i to to, proti tomu musíme bojovat a s tím musíme skoncovat. Domnívám se, pane předsedo, že mám dvě minuty. Ano, promiňte, ano, můžete ještě pokračovat. To byla moje chyba, říká předseda. Řečník pokračuje, proto se musíme angažovat ehm, za prosazování svobody vyznání. To se musí stát ehm, ehm, prioritou a musíme také vytvářet eh, další nástroje na ochranu křesťanů a náboženské svobody. A proto vítám, že při každém bilaterálním kontaktu bude prosazování práva eh, náboženské svobody na agendě. Eh, v tomto smyslu bychom měli eh, do dohod s třetími eh, zeměmi zapracovat i příslušné doložky a samozřejmě i ehm, vítám ehm, to, že bude věnována no, další kapitola hm, této věci ze strany komise. Děkuji. Děkuji, kolego. A teď je na řadě kolega Guido Milána. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní vysoká představitelko, za váš eh, projev eh, odsouzení těchto atentátů a ochrana křesťanů napříč světem by měly být ještě spojeny eh, s požadavkem na respektování náboženské svobody a svobody svědomí. E, ti, kteří byli e, zabiti, ať už z důvodu cizoložství, či z důvodu toho, že se zúčastnili mše, jsou z různých náboženských směrů, ale svoboda náboženského vyznání by měla e, být naprosto samozřejmě respektována. Všichni uznávají právo na svobodu, ale přitom se jí neustále nedostává. Buďme otevření dialogu, odmítněme toleranci jedině Jedině tak můžeme bránit naší identitu a naše hodnoty. Jinak E, se dá předpokládat, že je tu riziko přesunu celých společenství. Tady před námi hodně práce v tomto ohledu e, pro nás e, Evropany z historického, politického, kulturního hlediska a chci, aby komise a vysoká představitelka v tomto směru definovala jasné vztahy s třetími státy v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Eh, jde tady o náboženskou svobodu, o lidská práva obecně, protože jejich respektování je zásadní. Eh, to musí být zakotveno ve všech dohodách s těmito třetími zeměmi eh, často z incidentů potom vstanou skutečné války, kdy náboženství už se stane pouze jednou z otázek, o které v konfliktech jde. Takže Eh, multikulturalita, která přináší eh, určité bohatství a eh, rozvoj sebou také nese nutnost tolerance. Musíme opakovat předseda přerušuje řečníka v tom smyslu, že hovořil příliš rychle a způsobil tak tlumočníkům nějaké problémy. Na řadě je kolega Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, Ashton, osud křesťanů se mění, eh, geografie eh, celých kultur se mění po miléniu a vidíme tady, že celé velké skupiny lidí migrují. Ksenofobie by ovšem neměla být na pořadu dne. Neměli bychom hned hovořit o konfrontaci mezi civilizacemi. Vzpomínám, jak jeden chudý pastevec, který přinášel mléko, říkal Said Akbar, Said Akbar a e, hovořil tak proto, že byl eh, velmi, velmi zarmoucen eh, smrtí eh, Vojtily. Je to taková malá epizoda, která představuje e, určit, do určité míry to, co se odehrává v Egyptě a přitom na druhé straně tam došlo k tomu velkému masakru a to přímo ve štědrý den. E, některé tyto společenství potřebují naší podporu, protože jsou e, vlastně příliš na velkým cílem pro některé extremistické spolky. Zahraniční politika Evropy nesmí být bezmocná tváří v tvář e, některým skutečnostem a vysoká představitelka by neměla se e, obávat vyjádřit jasně slovo e, křesťan nahlas. Kolega Jana Kudus. Takže tolerance je zásadní. Hrozné události, ke kterým došlo v Iráku a v Egyptě, jsou důkazem toho, že je třeba více bojovat za svobodu projevu, za e, svobodu náboženskou. E, cokoliv jiného je pro nás naprosto nepředstavitelné. A dřív, než budeme kritizovat, měli bychom se podívat k sobě domů a uklidit si tedy e, minulém Eh, měsíci byla eh, křesťanské mše, eh, katolické mše na Vánoce v jedné vesnici, okupované vesnici na Kypru zakázány. Víme, jak to na severním Kypru vypadá. Byla to obec Rizo Karpato a kněz musel náhle ukončit mši a vyzvat lidi k odchodu z kostela. To je naprosto nepředstavitelné. Hovoříme o situaci v zemích mimo Evropskou unii a o svobodě křesťanů. Já chci nicméně připomenout této, eh, tomuto parlamentu, že si musíme uklidit u sebe doma, protože jinak nebudeme důvěryhodní. Děkuji vám. Pan Cornelis de Jong, eh, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, svoboda náboženství musí chránit eh, náboženství a musí také eh, chránit přesvědčení věřících i eh, ateistů. Může mezi nimi, mohou mezi nimi být rozdíly, ale musí být tolerantní. A musíme hájit všechny ty, kdo jsou vystaveni netoleranci kvůli své víře. Usnesení, které je předloženo, samozřejmě neznamená, že se musíme zabývat pouze křesťany. Znamená to ale, že křesťané stále více a více narážejí na nesnášenlivost. Já bych ostatně udělal totéž i pro jinou, jinou víru, jiné vyznání, jiné náboženství. Potřebujeme mnoho schopností. Já jsem dříve pracoval na ministerstvu zahraničí a eh, Vím, že je třeba hodně energií, aby člověk čelil porušování lidských práv a aby čelil konfliktům způsobeným rozdílnými eh, náboženstvími. Věřím, že přijmete doporučení, že je třeba, aby se více vašich pracovníků věnovalo eh, této eh, věci. Musíme také říci, že islamofobie je slovo, které je tabu již eh, dlouhou dobu. Eh, vidíme, že tady dochází k perzekování křesťanů. Evropa se musí probudit, musí otevřít eh, oči, vyslat zcela jasný signál. To od vás čekáme, paní Aštanová. Je možné zopakovat, co řekl před několika dny Benedikt XVI., který eh, připomněl, že je to také ohrožení bezpečnosti a míru. A podívejme se teď na konkrétní věci. Co očekáváme? Myslím, že by bychom eh, měli vyslat komisi, která by eh, zjistila, co naši bratři křesťané kopté v Egyptě prožívají. A Eh, vidíme, že nejsou příliš respektováni ani eh, ve veřejných službách. Evropa se musí eh, probudit a hájit své křesťanské kořeny. Děkuji. Pane Borgesio, dalším řečníkem je major Recha, dvě minuty. Pane předsedo, útoky, ke kterým nedávno došlo v Iráku a v Egyptu, zcela jasně ukazují uh, jasnou věc pro Evropu, i když jsou to um, dvě různé tragédie. Jednak je tady samozřejmě stejná tragédie ztráty lidských životů. A pak je tady další eh, tragédie a sice eh, konstatovat, jak velice často jsou takovéto útoky eh, nezaznamenány, nepozorovány, nejsou odsouzeny dostatečně. Objeví se v černé kronice někde vzadu na stránkách novin jako něco E, něco vzdáleného, něco, co se nás netýká, něco, co není e, věc, kterou bychom měli my e, zaznamenat. A to je velice špatné, protože je to přece ohrožení toho, té, té kolébky naší civilizace. Musíme si uvědomit, jak závažné jsou tyto atentáty proti křesťanům ve zmíněných regionech. Evropské instituce musí nejenom vydat určité obecné deklarace, které odsuzují takové útoky, ale musí si zvolit i určitou akční linii. První akční linie znamená, že takovéto tragédie musí být daleko více eh, zmiňovány v našich sdělovacích prostředcích, v našich společnostech a za druhé eh, okamžitě se věnovat těmto situacím, kde dochází k takovým tragédiím. To jsou dvě akční linie, které eh, doporučuji a dovolte paní vysoká představitelko, abych řekl, že Evropská unie a vy osobně byste měli rozhodně eh, sledovat osud obětí takovýchto eh, činů. Oběti eh, musí být, musí být přítomny v naší mysli. Je třeba připravit návštěvy, připravit také podporu, materiální podporu obětem. A důležité je, že právě oběti ty budou nejlépe hájit svou vlastní kauzu, když budou moci promluvit a říci, co přesně se jim stalo. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Mavro Nikolasovi. Eh, jedna minuta. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Jakožto socialisté věříme v lidská práva a samozřejmě především také v právo eh, svobody náboženství, jak řekl velmi správně pan Svoboda před chvílí. Eh, nás nezajímá pouze křesťanské náboženství, nás zajímají práva všech náboženství. Všechny nám leží na srdci. Všichni mají právo eh, praktikovat eh, své náboženství, svou víru. Důležité je, aby tady bylo porozumění a pochopení mezi všemi náboženstvími, ehm, aby to bylo zaručeno všem občanům. Z osobních důvodů bych rád citoval jedno událost, ke které došlo na Kypru a je uváděna ve zprávě v jednom kostele, kde už desetiletí pravidelně probíhala vánoční mše, vánoční obřad. V eh, turecké okupační síly pronikly do tohoto kostela a ukončili eh, církevní obřad. Vyhnali věřící z kostela, donutili eh, také kněze, aby si vyslékl slavnostní roucho. Bohužel, já opakuji, bohužel, to se stalo a nutí nás to reagovat a řešit otázku, která je tady na stole Evropské unie. Děkuji. Děkuji, na řadě je paní Rees. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitel jako ten barbarský atentát 31. prosince v Alexandrii je dalším v příliš dlouhém seznamu atentátů vůči křesťanům všude ve světě, v Iráku, v Iránu, v Pakistánu, v Nigérii a nedávno v Egyptě e, Persekuce eh, není slovo, které eh, by eh, bylo v našem názvu našeho tématu uvedeno. především cílem křesťané v, na Blízkém východě a těch případů je příliš mnoho. 12 milion osob, které je třeba chránit. Tito lidé musí mít jinou možnost na výběr, než vzít kufr či hledat si rakev. Stigmatizovat určitý náboženský směr, e, o to tady nejde. Je třeba prostě bojovat proti islámským integristům, kteří zabíjejí svobodu, zabíjejí lidi. Čekáme od vás, e, Lady Ashton, abyste na konci měsíce na jednání ministrů zahraničních věcí jasně řekla, jak chcete reagovat. Je třeba strategie, e, která je nutná. Podívejme se například na dohody o přidružení, které máme uzavřeny s celou řadou případu těchto e, zemí. Je třeba věci vyšetřit a je třeba pohnat autory těch útoků a těch vražd před zákon. To je něco, co by mělo platit všude na světě. Jak, podobně jako každý občan, každá osoba by měla mít svobodu, zda e, věřit či nevěřit. E, je třeba tam, kde se nedodrží práva jednoho, si uvědomit, že jde o práva všech. Děkuji. A pan Poremba je dalším na řadě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, velké procento Eh, náboženského pronásledování se zaměřuje proti křesťanům a Evropská unie eh, nesmí eh, to přehlížet. Musíme jednat. Dnešní debata se týká toho, abychom zajistili, že Evropa jako taková přistoupí k této debatě. Musíme také si promyslet, eh, jaké nástroje Evropská unie uplatní v zájmu prevence eh, takovýchto událostí v budoucnu. Co můžeme udělat? Za prvé, můžeme zajistit nebo se o to pokusit, aby náboženské svobody byly považovány za jeden z nejdůležitějších priorit agendy služby vnější diplomacie. A pokud je o třetí země, musíme do dohod zanést doložky proti náboženskému pronásledování a také bychom mohli zřídit monitorovací středisko, které by eh, sledovalo eh, persekuci po celém světě a poskytovalo informace informace, na základě nichž bychom mohli rychle reagovat na tyto akty. A samozřejmě musíme se vyhnout uplatňování eh, dvojího měřítka. Evropa se otevírá světu, eh, umožňujeme jiným menšinám, aby eh, si budovali své kostely a věnovali se své víře a kultu a to bez ohledu na to, odkud tito imigranti přicházejí. V mnoha těchto zemích by držení křesťanské Bible znamenalo eh, závažné tresty. Eh, to znamená, že přišel čas, abychom se zasazovali za práva křesťanů na celém světě, abychom promluvali jednoznačně a hlasitě o právech eh, křesťanů a jiných menšin. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Milánu Monovi. Eh, děkuji, pane předsedo. Tato diskuse je velice, velice eh, nutná právě vzhledem k tomu, co došlo nedávno, protože tady se ohrozuje nejenom svoboda těchto křesťanů, ale i samotný život těchto osob. Ale v Pakistánu, v Iráku, eh, v Egyptě článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv velice jasně hovoří o náboženské svobodě velice širokým způsobem. Jde o um, právo, které je ale v některých zemích velmi málo respektováno. A dokonce být křesťanem může znamenat ohrožení života v některých oblastech. Paní eh, Eštonová, je třeba velmi vehementně hájit toto právo a zcela jasně eh, to zařadit do programu vaší vnější činnosti. Eh, bezpečnost a svoboda pro nyní nejvíce ohroženou náboženskou komunitu na světě, křesťany. Je třeba udělat dělat něco pro to, aby se předcházelo takovýmto útokům a je třeba také postarat se o to, aby bylo možné potrestat pachatele. E, prosím, připomeňme, že svoboda je velkou hodnotou Evropy a do svobody patří také svoboda náboženství. Je to součástí lidských práv. Tato svoboda je také cestou k míru, jak e, e, Benedikt XVI. ve svém poselství náležitě zdůraznil. Chci zdůraznit velice důležitou úlohu křesťanství a také evropské identity. Bylo bylo by to paradoxní, kdyby Evropská unie eh, nežádala ochranu tak základních práv křesťanů a nepomohla jim. Usnesení Evropského parlamentu zcela jasně hovoří o lepší eh, ochraně, o potřebě lepší ochrany eh, mm, náboženské svobody. Eh, prosím, aby příští zasedání Rady pro zahraniční záležitosti a aby také Evropská rada 4. února o tomto hovořila a zcela jasně řekla tuto věc a také to náležitě zdůraznila. Děkuji. Na řadě je teď pan Repo na jednu minutu. Děkuji, e, pane předsedo. Chci říct, že zahraniční politika e, Evropské unie a její důvěryhodnost bude hodnocena podle toho, jak se jí bude e, dařit prosazovat své základní hodnoty, demokracii, právní stát, svobodu projevu, svobodu náboženskou, Eh, je třeba si uvědomit, že eh, právní eh, systém je v některých zemích zastíněn šariou a z toho vzniká řada problémů, například pro křesťanské kopty. Dialog o víře a Eh, civilizované náboženské tradice a náboženská výchova, to jsou věci, které můžeme ve své práci využívat. Eh, mírová hnutí eh, jdou také tímto směrem s lučování a ne rozdělování. Neměli bychom teroristy v tomto směru nechat konat. Děkuji. Pan Jobro. Děkuji. V souladu s tím, co uvedla organizace o monitorování náboženství eh, eh, persekucí, eh, je dennodenně persekuováno několik křesťanů a v posledním roce 1000, 170 tisíc lidí zahynulo, protože jsou křesťany. To je v souladu se zprávou organizace, která monitoruje pronásledování křesťanů. A křesťané podle těchto zpráv práv jsou nejzranitelnější skupinou. Měli bychom na to pamatovat v parlamentu. Situace v islámských zemích je velmi závažná, kde křesťané jsou považováni za občany druhé třídy. A to nejenom Evropa, nejenom proto, že má křesťanské kořeny, nesmí tolerovat tuto situaci, kdy e, lidé umírají pouze proto, že uctívají jiného boha. Evropská unie není dost přísná, není dost razantní a e, problematika persekuce křesťanů by se měla stát argumentem ve vztazích mezi Evropskou unii a zeměmi, kde k takovýmto persekucím dochází. Evropský parlament by rovněž měl učinit baronku Eštonovou odpovědnou za přijetí přísnějších opatření. Děkuji, pan Mitchell, minuta a půl. Pane předsedo, Promiňte, já jsem nezaslechl, že jste mě vyzval. Za prvé, velice oceňuji tuto debatu a zcela podporuji usnesení, které jsem rovněž sponzoroval nebo spolu podpořil. Já se domnívám, že eh, spící obr se probouzí eh, v podobě pronásledování křesťanů. Pokud by se to týkalo pronásledování židů nebo mm, mm, muslimů, tak bych byl stejně tak znepokojen. Evropa je mozaika, je rozmanitá eh, a to je pro nás důležité, ale na Kypru turecká vláda a e, její e, představitelé považují za vhodné, aby křesťané žádali o povolení se modlit nebo praktikovat své náboženství a, po, a tak dále. Otázka je, zdali byl turecký velvyslanec e, v Evropské unii pozván na kobereček nebo ne. Já bych chtěl podpořit ty muslimy, kteří podporují křesťany. My bychom samozřejmě to toto usnesení neměli směřovat proti nikomu, ale na podporu křesťanů. Nelze akceptovat zneužívání nebo persekuci lidí z důvodu náboženské víry. Tato debata se týká křesťanů. Příliš eh, mnozí se domnívají, že eh, křesťanství nebo praktikování křesťanství je anachronismem, ale mm, já samozřejmě respektuji lidé, lidi v parlamentu, kteří nemají konkrétní víru, jsou ateisty, ale je na čase, aby projevili také úctu vůči křesťanské víry, víře. Je to mm, nezbytné. Děkuji, pane Micheli. A nyní dávám slovo paní Kopě, minuta. Děkuji, pane předsedo. V poslední době eh, se množí případy násilí proti křesťanům eh, ve světě. Eh, to samozřejmě vzbuzuje velké obavy prostě praktikovat svou víru je součástí základních svobod. Zakázat E, jak tomu bylo na Kypru, například Vánoční mši, či útočit proti koptské menšině v Alexandrii, či jinde. To jsou všechno příklady skutečného násilí předseda. Mohla byste hovořit, paní poslankyně, trochu pomaleji? Eh, paní Kopa, to jsou dva příklady násilí náboženského charakteru eh, v oblastech, které nejsou tak vzdáleny od Evropské unie. A unie by měla mít k dispozici soubor nástrojů, které by umožňovalo, aby byly dodržovány eh, všechny aby byla dodržována práva, na které lidé mají e, nárok. A já bych ráda, aby vysoká představitelka tuto situaci zohlednila v definování svých priorit v nejbližší době. A na úrovni Rady a Evropské komise si myslím, že by bylo dobré, kdyby se ve všech stazích s třetími státy tato otázka také objevila. Děkuji, na řadě je pan Piotrovský. Děkuji. Paní, eh, pane předsedo, dámy a pánové, identita Evropy eh, se vždy eh, vymezovala vůči křesťanství. Křesťanství je tady základem evropských hodnot, takže Unie nemůže zůstat pasivní, když dochází k pronásledování křesťanů. Křesťané představují menšinu v Asii a v islámských zemích a žijí eh, v neustálém strachu z persekuce. Eh, Umírají i děti. I děti jsou obětmi takovéhoto násilí. Máme určitý počet nástrojů, které nám umožňují, abychom eh, zabraňovali takovýmto aktům. Evropská unie by měla odsoudit toto násilí. Nejefektivnějším nástrojem by bylo, kdybychom začlenili ustanovení do našich dohod s těmito zeměmi, které by Eh, hovořilo o povinnosti těchto států dodržovat eh, práva náboženských menšin. Děkuji, na řadě paní Pak. Pane předsedo, paní komisařko, v roce 2009 jsme měli v Evropě eh, mezikulturní dialog. Křesťané eh, s muslimy, od pravoslavní s katolíky a tak dále. Myslím, že jsme se snažili v tomto společenství postarat se o to, aby eh, rostla důvěra. Činíme tak u nás. K tomu ale patří, abychom zaujali i své stanovisko a měli odvahu se k němu znát. Ale to, nás, to nám někdy chybí chybí zjevně i nyní, když čtu a slyším, že Evropská komise vydala kalendář pro, pro mládež, kde jsou uvedeny svátky všech ostatních náboženství, pouze ne křesťanství, tak eh, mohu pouze říci, že ti, kteří páchají takovéto věci v Egyptě, tyto pouze podpoří a povzbudí, aby nadále páchali tato eh, zvěrstva. Eh, v, my jsme povinováni pomáhat křesťanům, proto protože odhlédneme-li od Palestiny a Egyptu a Iránu a Iráku, tak žijí eh, eh, v zemích, odkud vlastně křesťanství pochází. Nesmíme připustit, aby tito lidé byli vypuzováni eh, ze své vlasti. Oni tam totiž nejsou menšinou, jsou egyptiany a palestinci, stejně tak jako ostatní a chtějí tam žít a je jim to znesnadňováno. Domnívám se, že je musíme v tomto podpořit a podpořit paní Eštonovou a musíme se postarat o to, aby ve všech smlouvách které uzavírá Evropská unie s třetími zeměmi, právě s těmito zeměmi, aby tam byla zotvena svoboda náboženského vyznání, abychom se postarali o to, že nikdo nebude muset opouštět svou vlast z náboženských důvodů. Děkuji, paní Eštnova. Děkuji paní Pak a nyní dávám slovo paní Omen Ruiten. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám velice, pane předsedo. Pokud se podívám na obrázky z Bagdádu a e, jiných e, měst, e, tak mám pocit, že se nacházíme o několik milionů let zpátky, co by kato, když katolíci a protestanti proti, sebo, proti sobě válčili. To ale nepatří do dnešní společnosti. Jestliže se podívám do Bagdádu nebo Alexandrie, pak tam také vidím, že to je pouze příkladem toho, co se děje v mnoha jiných zemích. Evropská unie musí v rámci mezikulturního dialogu, ale též v rámci uh, svobod, na kterých jsme se společně shodli, se postarat o to, aby ve všech smlouvách se všemi členskými státy a nečlenskými státy s nimiž obchodujeme a o nichž uzavíráme zprávy, to se týká například Turecka, tak aby ve všech zprávách byla zdůrazněna svoboda náboženského vyznání. Paní Pak to právě uvedla. To znamená, že tyto svobody musí být vzájemné. To znamená tam, kde islám není většinovým náboženstvím, tam eh, musí mít lidé právo na vyznání eh, jiných náboženství. Já se eh, domnívám, že násilí a netolerance, tak jak jsme to zaznamenali nyní, je zcela, jsou zcela neakceptovatelné. My musíme všichni společně pranířovat eh, tyto jevy a proti paní, proto paní baronko Eštnova vás vybízím, abyste se se svou službou postarala o to, aby ve všech kontaktech, které máme, byla svoboda náboženského vyznání důsledně prosazována, důsledně důsledně pojmenovávána eh, vůči tamním orgánům a v parlamentu máte dobrého partnera. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Teocharus, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Pronásledování křesťanů a masakry křesťanů na Středním východě jsou často činy teroristických organizací a fanatiků. To, co se stalo na okupované části Kypru proti eh, kyperským řekům. To byl čin uh, armádních složek, které tam působí. A tady velvyslanec Kypru v Bruselu eh, vysvětlil, že vlastně celá tady tato situace je taková pouze díky přítomnosti okupačních vojsk a probíhá to jen proto, že eh, Kyperští řekové nepožádali o včas o povolení takovéhoto obřadu, jen proto jim bylo zakázáno v obřadu pokračovat. To je nepřípustné. Jak můžeme tolerovat od země, která chce vstoupit do EU, aby takto porušovala eh, základní práva eh, lidí? Děkuji. A nyní má slovo pan Mikolášek. Děkuji, pane předsedo. Paní Baronko Aštonová, Eh, dovolte, abych se na vás obrátil a eh, apeloval na vás v této věci. Pro nás je prostě nepřijatelné, aby křesťané na Středním východě byli i nadále vystavováni tak krutým útokům. Irák, Irán, Egypt, Nigérie, Turecko, Pakistán. To všechno jsou země, eh, které jsou domovem pro křesťany po celá staletí. Oni nechtějí odejít ze svých zemí. Je přece Eh, důležité, aby eh, islámský eh, klérus, který se obrací na své, na své věřící, aby nehovořil proti křesťanům. Lidé se bojí vyzdobit vlastní byty. Například 50 lidí bylo zastřeleno, 200 lidí zraněno při takových útocích. Přitom irácké biskupy jsme měli možnost vidět, když byli na návštěvě a oni vysvětlovali, že potřebují podporu celého společenství, aby eh, náboženství nebylo důvodem eh, k takové smrti. Chci hovořit i o Turecku, které chce vstoupit do EU a přitom zakazuje vytváření křesťanských kongregací a křesťanských eh, společenství. My v Evropě povolujeme minarety, oni vůbec recipročně nepokra- nepostupují. Chci se zeptat, kde jsou všichni ochránci lidských, lidských práv? Eh, ochránci práv zvířat a, a, a tak dále a tak dále. Já si kladu otázku, nebylo by zapotřebí vytvořit skupinu na ochranu křesťanů ve světě? Děkuji. Děkuji panu poslance Mikolášikovi a není pan poslanec Šťastný. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, je velice eh, smutné, když vidíme, jak se narůstá počet násilných útoků. Eh, pachatelé to jsou většinou um, fanatici, uh, islámští extremisté. Je to nenávist a tu nenávist musíme zastavit. EU a její instituce, včetně Evropského parlamentu, pane předsedo, musí zvýšit tlak na vlády, kde se takové věci odehrávají. Zejména v těch zemích, kde uh, uh, vlády uh, se tváří, jako kdyby k ničemu nedošlo. My musíme chránit každý život. Musíme tvrdě eh, potrestat každého, kdo ohrožuje lidský život. A eh, tím spíše, když jde o útoky eh, proti menšinám motivované nenávistí. Pane předsedo, musíme se, musíme apelovat na příslušné země, aby chránili práva všech a přísně trestali za takové nenávistné činy. Eh, víme, že je nebezpečí, když nic nebude učiněno, že takové útoky budou pokračovat a budou se zintenzivňovat. A to je velice nebezpečná tendence. Děkuji. Děkuji, pane Šťastný. A nyní paní Esa já na minutu a půl. Děkuji, paní komisařko. statistika vypadá bledě. 75% lidí kteří jsou ohroženi z důvodu náboženského vyznání, jsou křesťané. Mnozí křesťané jsou dnes a denně pronásledováni. Situace je znepokojivá na Blízkém východě. Obzvlášť eh, jsou tam, eh, dochází také k útokům eh, v Syrii, Iráku, Iránu zahynulo mnoho lidí, včetně dětí a i jinde na světě jsou výzvy tohoto druhu. Hospodářský vývoj v azijských zemích zakrývá eh, eh, pro následování a také porušování lidských práv eh, v Číně a Indii například. Evropská unie bohužel, to musíme přiznat, přivírá předtím oči mm, v zájmu obchodních vztahů. Evropa by mohla dělat mnohem více pro křesťany a svobodu náboženského vyznání na světě, například tím, že ve všech smlouvách by byla zahrnuta doložka či ustanovení se třetími zeměmi o náboženské svobodě. E, táží se paní Eštnové, zdali by to e, nebylo správné e, takto postupovat v budoucnosti, zapracovat do budoucna do těchto smluv takovouto doložku. Současně ale pozbýváme svých práv. Chceme, aby se náboženství stalo něčím zcela soukromým. Chceme, aby se vedl dialog o kříži v Itálii. Současně vydáváme kalendáře bez křesťanských svátků, bez teda uvedení křesťanských svátků musíme brát také v potaz eh, eh, respektování náboženských svobod jiných lidí. Děkuji, pan Unguriano. Děkuji, pane předsedo. Osud křesťanů na Blízkém východě, v Asii a Africe není něčím náhodným. Toto eh, není nějaká série nekoordinovaných útaků, útoků. Naopak je to prostě masivní Eh, záležitost. Křesťané jsou zastrašováni eh, a unášeni či zabíjeni s jasným cílem. Je to prostě náboženská eh, válka a my zatím tady v Evropě se snažíme naše muslimské spoluobčany citlivě ochraňovat. Eh, přitom, co se děje křesťanům? Tady nejde o nějaké počty, tady jde o svobodu a tady jde o identitu. I ti z nás, kteří nevěří, eh, musí vnímat křesťanství jako něco víc, než eh, něco, co by představovalo polozapomenutou zmenšující se sektu. Jsme volní a svobodní, můžeme e, věřit či nikoliv, ale nemáme svobodu v tom, abychom zavírali oči před e, násilím, ke kterému dochází. E, musíme tyto otázky učinit předmětem jednání s dalšími svrchovanými státy a tady hodně spoléhám na, reprezent, na naší vysokou představitelku. Děkuji a na řadě je pan Kelám na minutu a půl. Paní vysoká představitelko, v této situaci odsouzení a prohlášení nejsou postačující reakcí. U útoky na křesťanská společenství eh, narůstají dramaticky, především na Blízkém východě a v Africe. Je těžké tam najít stát, kde eh, křesťané mohou žít jako svobodná menšina a svobodně eh, se věnovat svému náboženskému vyznání tito lidé eh, křesťanského vyznání riskují eh, smrt. Přitom se tam nehovoří o, men, eh, o nějaké nové menšině. Křesťané tvoří tradiční součást společenství těchto zemí a teď jsou čím dál tím více vyhošťováni, či sami odcházejí, anebo jsou vnitřními Eh, uprchlíky. Takže je úkolem Evropské unie přizpůsobit svou eh, strategii, vytvořit eh, konkrétní opatření vůči těm státům, které okatě a úmyslně nedodržují své závazky a kolega Mario Orecha hovořil o občanech, která, kteří jsou obětmi a kde by tedy měla naše služba pro vnější činnost jasně konat. Tady nejde o to e, stavět jedni, jedny proti druhým, to vůbec ne, ale ono by přece mělo být dne postavit kostel v Alexandrii či Ankaře je snadnější než e, mešita v Bruselu. Děkuji, na řadě je pan Busotil. Taky kontra Lensara v v Děkuji, pane předsedo. Útoky proti křesťanům v těchto státech eh, musí být odsouzeny. Je naší povinností reagovat. Já bych se chtěl zeptat, zdali pokud my nebudeme eh, bránit v Evropě, Evropě křes, kolápce křesťanství všechny křesťany v jejich svobodě projevu, kdo tak učiní, my e, ovšem musíme být velice obezřetní. Muslimská společenství by se neměla radikalizovat a nechat se manipulovat extremisty. Musíme být také opatrní, abychom všechny muslimy neházeli do jednoho pytle a nedali, je, nedali jim nálepku teroristů. Těch je pouze několik. Zároveň však také potřebujeme si uvědomit, eh, že je nutné, aby muslimové všude na světě eh, odsoudili extremismus a eh, aby se prostě od těchto věcí distancovali. Na druhé straně musíme podporovat orgány těch zemí, ve kterých jsou křesťané persekvováni, aby chránili tak, jak je nutné křesťanské menšiny přes události, eh, jejíž jsme svědky, bychom neměli ztratit rozum. Jak říkal eh, Gandhi, eh, oko za oko a zub za zub je přístupem, ve kterém pak všichni přijdou o oči i zuby. Děkuji, na řadě je pan Kasíny. Pane předsedo, Předřečníci v podstatě již uvedli vše, co jsem říci chtěl já, eh, zmínili eh, fakta, eh, vyhodnotili je a také nastolili konkrétní požadavky. Já bych hm, na konci této řady řečníků chtěl zmínit něco, co ještě nezaznělo. Napadá mi hm, to, co řekl jeden velký Evropan, Jan Pavel II., muž, který který velmi efektivně přispěl k pádu berlínské zdi ve svém duchovním odkazu, řekl, ze čtyř hodnot, které tvoří základ civilizace, je náboženské vyznání e, zvláště důležité. Také připomínám to, co napsal starosta Florencie, e, který e, se během studené války vyjádřil o křesťanství. Napsal, že všechna politická přesvědčení mají své kořeny v představě o člověku. Člověk je především modlící se bytost, takže bytost, která je sto vést s Bohem dialog. A e, vzít e, člověku tuto možnost je nejenom negací náboženství, ale také negací člověka jako takového. Eh, chtěl bych vám jaksi dát na cestu tyto myšlenky, aby se Evropská, Evropská unie více uvědomovala své křesťanské kořeny a abychom nepropásli, neopomněli hájit důstojnost a práva lidí. Děkuji a nyní můžeme přistoupit k postupu Catch the Eye. Kolegové, já mám drobný problém, protože mám přihlášených více než 25 řečníků a máme k dispozici pouhých pět minut, takže zjevně ne každý dostane slovo, ale učiním, co je v mých silách, rozdělím eh, tu řečnickou dobu, pokud možno spravedlivě, ale ne každý bude mít možnost se vyjádřit. První je pan Alam.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 já se omezím na jeden požadavek na adresu paní Eštnové. Chci vás požádat, abyste na program eh, ve eh, vašich, eh, ve vašich vztahů s Egyptem zařadila konkrétní požadavek, totiž požádat Evro, pardon, egyptské orgány, aby z oficiálních dokumentů a z identifikačních průkazů, pasů a dalších dokumentů, které které jsou povinné v Egyptě, aby se odstranil údaj o náboženství, protože křesťané jsou diskriminováni v Egyptě, jakmile se prokáží svými identifikačními průkazy. E, islámský terorismus je vůči křesťanům legitimován e, v tom kontextu, ve kterém je vlastně institucionalizován e, a Toto je žádost, která by měla najít sluchu a myslím, že by to pomohlo křesťanům, kteří by pak nemuseli tolik čelit diskriminaci. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Papadopoulou. Jedna minuta. Pane předsedo, Článek 3 a 9 Evropské umluvy o lidských právech zakazuje nehumánní a degradující eh, eh, zacházení a eh, porušování svobod náboženského vyznání. To bylo podpořeno rozsudkem Evropského soudního dvora v případě Kypru proti Turecku v roce 2001. Baronko Eštnová, bohužel za posledních 36 let eh, Turecko, kandidátská země eh, eh, a čekatel na přistoupení, skutečně porušuje toto právo a mění kostely v meš zašity a dokonce eh, v křesťanských kostolech znemožnilo konání bohoslužeb. Turecko musí být odsouzeno za tyto zločiny na území EU. Evropská unie nesmí zůstat pasivní. Křesťané na Kypru jsou ohroženi. Thank you. Děkuji a nyní má slovo paní Tain, prosím. Vážená paní místopředsedkyně komise, dnes jde o návrh usnesení o stavu křesťanů ve světě v souvislosti se svobodou náboženství. Evropský parlament se zasazuje za základní práva a náboženské vyznání. My liberálové jsme, jsme v tomto ohledu hybnou silou a tím se lišíme od konzervativců, kteří se speciálně zaměřují zde na situaci křesťanů. Obecně ale nejde pouze o křesťany. Jde z liberálního pohledu o svobodu náboženského vyznání obecně všech eh, eh, náboženství na celém světě. Jde o ochranu náboženských menšin a povinností každého státu je chránit příslušníky ohrožených menšin eh, co nejlépe. I my v Evropě máme problémy. Jsem z Berlína a po rozjitření emocí jedním bývalým člen, členem rady centrální banky došlo k eh, řadě přehmatů, ale my se snažíme eh, vůči mešitám, my se snažíme eh, chránit svobody náboženského vyznání a samozřejmě jsme pobouřeni událostmi, které se staly v Alexandrii. Samozřejmě ne před každým kostelem, mešitou či synagogou mohou hlit prohlídkovat policisté. A ještě minutku, prosím. A proto je tak velmi důležité, aby politici nyní převzali odpovědnost za nálady v našich zemích, které eh, se zaměřují proti náboženským menšinám. Děkuji. Nur eine Minute, nicht eineinhalb. Řekl jsem pouze minutu, nikoli minutu a půl, prosím. Pane Tanoku. Pane předsedo, když jsem byl poprvé zvolen do tohoto parlamentu před 11 lety, tak eh, to bylo trošičku vnímáno jako excentrické eh, uvnitř EPP, když se eh, někdo zmínil o, zneuží, o, o problémech, kterým čelí křesťané v muslimském světě a ještě se to tak trochu zhoršilo v mezičase. Někteří v tom tomto domě si prostě vůbec neuvědomují, jak obrovské tlaky prožívají křesťané e, a konkrétně egyptští koptové a další. E, já jsem minulém týdnu stál v Downing Street a tam e, byli lidé, kteří žádali, aby premiér tlačil na Egypt, aby chránil víc křesťanské spoluobčany. A já dnes žádám o to samé baronku Ashton. Děkuji. Dalším je pan Sal Vrakos. Děkuji. E, před nějakým časem jsem napsal takový článek, e, ve kterém jsem hovořil o monologu Eh, různých osob. A to je trošičku problém naší doby. Hovoříme všichni jeden přes druhého o různých myšlenkách, ale posloucháme jen sami sebe a ne ty další. A do tohoto kontextu umístují tento problém islámského fanatismu, eh, který se vyjádřil eh, v poslední době tak trochu všude a zhmotnil konkrétně v Egyptě. Od počátku 20. století až do dnešních časů zatímco na Blízkém východě křesťané představovali nějakých 22 obyvatelstva, došlo k tomu, že teď jich je tam pouhých 10 takže pozor, musíme sledovat tento nástup islamismu, protože E, kostely v Egyptě, Libii a jinde e, jsou ohroženy. Nevíme, co se tam může dít. Nevíme, e, jakým směrem se ubírají tyto země. Takže prosím vás, paní baronko Ashton, já bych byl rád, kdybyste realizovala nějaké kroky pro normalizaci situace, tak aby jsme mohli účinněji bojovat proti náboženskému fanatismu, proti křesťanům i muslimům. Pan Obermajer je další. Děkuji, pane předsedo. Koptický biskup Damian přednedávnem požadoval křesťanskou alianci zejména pro egyptské křesťany eh, v důsledku eh, toho štvaní eh, v mešitách a vánočních událostech. Ehm, společnost Open Doors ve svém indexu jmenuje ještě 50 států, kde jsou křesťané akutně pronásledováni. Jestliže jsme dnes zdrceni nad tím, tak se divím, protože ryba smrdí od hlavy. Jestliže my v Evropské unii v komisi, co by eh, vzor eh, sebezapírání eh, rozesíláme třem milionům žáků či studentů kalendáře, kde nejsou uváděny křesťanské svátky, za to ale svátky muslimů, sixtů, hindů, tak je to sebenenávist, nejenom sebezapírání. Potřebujeme odvahu, paní Eštonová, a nikoli toleranci tam, kde panuje netolerance. Děkuji, pane Obermajere. Paní Záborská. Záborská má slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní baronko Eštnová, Evropská unie nesmí být sticha, nesmí reagovat teprve poté, když křesťané umírají a jsou vyháněni ze svých domovů. Obrana křesťanů je ze strany Evropské unie nedostatečná, protože v unii vládne teror politické korektnosti, jenž um, um utiskuje svobodu vyznání. Ideologie laicismu nám svazuje ruce a um, uh, utiskuje svobodu vyznání. V, Eh, křesťané ve světě se eh, eh, stěží brání, ale naše unie také nerespektuje křesťanskou filozofii. I my jsme měli problémy s vystoupením náboženských vůdců v parlamentu. Parlament odmítl odsoudit únos mosulského arcibiskupa, který byl následně zavražděn. Politické, eh, politická skupina tohoto parlamentu se postarala o to, aby byl papež obviněn z porušování lidských práv. Komise opomněla zmínit křesťanské svátky v kalendáři o křížích v Itálii ani nemá mluvě. Těším se, že v eh, Vídni bylo založeno Evropské obzer, eh, Evropská observatoř eh, netolerance vůči křesťanům. Děkuji vám. Já děkuji a naším posledním řečníkem bude pan Tököš v této debatě. Elnök mint Román. Děkuji, pane předsedo. Jakožto představitel menšiny v Rumunsku. Vím velice dobře, jak vypadala diktatura a pronásledování za Čaučeska. Jsem velmi rád, že dnes premiér eh, Orbán eh, mezi prioritami maďarského předsednictví uvádí také ochranu eh, já vyzývám paní Eštonovou, aby spolupracovala s maďarským předsednictvím Nedávno jsme jeli do Istanbulu a viděli jsme, že eh, miliony křesťanů, arménů tam byli eh, zabíjeni a pokračuje toto pronásledování. Navrhuji, aby tato velmi aktuální otázka byla na pořadu jednání Komise lidských práv a vyzývám paní Eštonovou, aby o tom hovořila během eh, jednání eh, rady, kde se sejdou ministři zahraničních věcí a aby dala tuto otázku mezi priority zahraniční politiky. Děkuji a nyní má slovo paní Ešton, aby mohla odpovědět na to velké množství otázek. Děkuji vám, pane předsedo. Když dovolíte, já budu reagovat na dvě nebo tři eh, skupiny myšlenek, které tady zazněly v tom velkém množství eh, názorů. Já bych chtěla velice poděkovat eh, pánům poslancům, paním poslankyním za všechny tyto velice zajímavá vystoupení. Myslím si, že je to Eh, pro mě velmi eh, užitečné, že jsem se mohla zúčastnit této diskuse, že jsem mohla vyslechnout tuto diskusi a v každém eh, případě obavy, které byly vyjádřeny v diskusi, rozhodně odpovídají také obavám, které i já pociťuji a o kterých se dovídám z celé řady zdrojů od různých ministrů z různých zemí, kteří také se cítí velmi zarmouceni těmito fakty. Eh, chci eh, říci, že eh, v, na Středním východě je e, vlastně kolébka celé řady náboženství, mnoha náboženství. Já jsem se dostala do tohoto regionu e, v vlastně době e, vánoční a já doufám, že mé slova opravdu jdou k samotnému jádru problému. Velké množství poslanců a poslankyň hovořili o tom, jak použít nástroje, které máme k dispozici, abychom zajistili, že bude možné tuto situaci řešit. A chtěla bych eh, také eh, eh, připomenout, že tady jsou samozřejmě dohody o obchodě a spolupráce, které od roku 1995 byly uzavírány a vždycky v těchto dohodách jsou doložky o lidských právech 134 zemí má s námi takovéto dohody. A cílem je opravdu potvrdit ze všech stran obrovský zájem o lidská práva, ale současně je to také i právní základ pro možnost eh, sankcí za porušování eh, těchto ustanovení a na eh, Sri Lance. Jak asi víte, jsme už také učinili kroky k tomu, abychom e, pozastavili e, určité formy činnosti jako sankci na porušování lidských práv. My rozhodně chceme, e, chceme sledovat tuto věc a chceme zkoumat možnosti, jak konat tam, kde je to nutné. Jedna z věcí, která by byla velice zajímavá, na co se komise rozhodně v budoucnu podívá, Eh, při nařízení GSP, eh, kde jde o eh, právě ratifikovci a provádění úmluvy o lidských právech což je také třeba sledovat. Dále jsou tady další nástroje, které eh, mají podporovat demokracie a lidská práva. Jak velmi dobře víte, podporujeme projekty, eh, které jdou proti diskriminaci, xenofobii eh, z jakéhokoliv důvodu. A podporujeme v 60 zemích nevládní organizace, které se zasazují o tyto cíle. Chceme zajistit, že budeme schopni Eh, to projevit, když máme pocit, že se porušují všechny tyto hodnoty, že budeme schopni použít tyto nástroje, které máme v ruce a že budeme moci podporovat konkrétně třeba nevládní organizace, které jsou aktivní eh, v oblasti eh, boje proti diskriminaci. Chtěla bych se dotknout ještě další oblasti, a to je úloha delegací, které máme všude ve světě, které sledují, co se kde děje. Já už jsem řekla, že si myslím, že je velice důležité, abychom sledovali všude ve světě tuto otázku. Velice mě eh, upoutalo, když se zde v diskusi hovořilo o tom, co v posledních týdnech a měsících se odehrálo. A eh, přitom je to věc, která eh, je důležitá už celou řadu eh, let. Musíme se všude ve světě těmto otázkám věnovat pravidelně, opakovaně, pečlivě sledovat tyto otázky eh, náboženské svobody. nezajímat se o to pouze, když dojde někde k násilí, kdy už se eh, ta situace rozvine násilným způsobem. Musíme pravidelně sledovat tuto situaci všude, kde dochází i k méně násilným projevům diskriminace. Musíme sledovat situace, být schopni rozpoznat situaci a okamžitě o tom hovořit, když dochází k diskriminaci. Také si myslím, že je důležité, jak už jsem řekla, abychom prováděli celou tu práci v oblasti lidských práv a a řešili tuto situaci všude ve světě. Křesťanství jistě je velice důležitým tématem naší dnešní eh, diskuse, ale mnozí eh, členové parlamentu také hovořili i o jiných aspektech, eh, o svobodě pro jiná vyznání a podobně. My tedy musíme sledovat tuto věc, sledujeme ji prostřednictvím našich delegací, objevuje se to v našich monitorovacích zprávách a to Eh, je spojeno s tou otázkou, jak použít nástroje, které máme k dispozici, například my v komisi, ale také, jak můžeme reagovat politicky. Velmi správně tady bylo uvedeno, že vy, jakožto poslanci, máte velice silné slovo, velmi silný hlas a můžete to projevit i ve svých vlastních zemích. Jak už jsem to řekla v úvodu, rozhodně mě tato věc velice leží na srdci, monitorujeme, co se děje, chceme použít jak politické, tak ekonomické nástroje, abychom e, toto téma ponechali v jádru naší agendy. To e, já si uvědomuji, že je tady velké množství otázek, na které jsem neodpověděla, které nemám čas rozvíjet, ale rozhodně e, tomu budeme věnovat velkou pozornost a zohledníme to na zasedání rady v lednu. Děkuji. Děkuji paní Eštanová. Sedm návrhů usnesení na závěr rozpravy. Rozprava je ukončena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Dalším bodem pořadu jednání je otázka